Pane eh, předsedo republiky, vítejte v Evropském parlamentu. Je to pro mě čest i potěšení zároveň, že dnes vás můžeme přijmout ve Štrasburku. Pane eh, pre, prezidente, včera jsme přijali eh, předsedu eh, Africké unie, pana Musacha, a v podstatě i vaše návštěva zapadá do rámce utužování našeho partnerství s Africkou unii a s členskými státy, které jsou součástí této Africké unie. Já vítám mimořádnou práci, kterou jste učinil ve své vlasti vy jste skoncovali s občanskou válkou, posílili jste instituci a právní stát. Vy jste dal novou dynamiku, eh, nový impuls ekonomice a vytvořili jste průmyslové, průmyslo, eh, eh, průmyslovou základnu. I jste začali budovat společnost. Pobřeží Sudoviny E, má ekonomiku, která e, je, zažívá největší, jeden z největších růstů na světě, 8% to je odhad na tento rok. E, vy můžete být příkladem pro další africké státy, a to především pro země západní Afriky. A nicméně pořád ještě vás čeká hodně úkolů. Boj proti chudobě, budování infrastruktury, školství, zdravotnictví, přístup k pitné vodě či k elektřině vězte, že nezapomínáme na to, že pobřeží Slunoviny, stejně jako Evropa, byly postiženy teroristickými útoky a e, to především e, mm, u vás tedy je to e, také metla, kterou nemůžeme, nemůžete řešit sami. Proto musíme spolupracovat v této oblasti a to i prostřednictvím regionálních organizací, jako je právě CDAO nebo Africká unie. Evropa a Afrika sdílí stejné výzvy i v oblasti řízení migračních toků. Je třeba jednat eh, eh, u problému a je třeba proto více a lépe investovat do skutečné diplomacie, do skutečné ekonomiky, abychom vytvářeli pracovní místa a růst. i e, návštěva prezidenta, prezidentky Maršalových ostrovů. To nám také připomíná, že musíme jednat ve prospěch klimatu a udržitelného rozvoje. Pobřeží slonoviny také trpí změnami klimatu. E, sucha, záplavy a eroze e, pobřeží. To jsou vaše jevy, které ohrožují bezpečnost, mír, lidská práva, či řízení krizí. A toto jsou právě oblasti, eh, které budeme i řešit ve vaší zemi v Abidžanu na summitu Afrika-Evropská unie v listopadu tohoto roku. Pane předsedo, pane, pardon, pane prezidente, vaše přítomnost je velice důležitá a jsme rádi, že jste přišel dnes mezi nás. Vězte, pane prezidente, že chceme Eh, se dívat na Afriku africkým prismatem a ne evropským prismatem. A právě proto spolupráce mezi vámi a námi je tak zásadní a bude zásadní pro mír, pro stabilitu, pro eh, naši angažovanost v boji proti terorismu a nezákonné migraci a proti změnám klimatu. Pane prezidente, ještě jednou děkuji, máte slovo. Thank you. Pane předsedo Evropského parlamentu, milý Antonio Tajani, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, Nejprve bych vám chtěl poděkovat za tuto příležitost, kterou jste mi poskytli hovořit dnes dopoledne zde před Evropským parlamentem na jeho plenárním zasedání. Je to pro mě čest a velká výsada, pro mě i pro mou zemi. Eh, eh, to, že jste mě pozvali sem k vám, Eh, aby hovořil před eh, volenými zástupci více než 500 milionů eh, evropských občanů. Před vámi, kteří představujete velkou kulturní rozmanitost, různé politické závazky a kteří máte takové velké zkušenosti a mm, velkou prestiž. Já bych tedy chtěl se chopit této příležitosti a spolu s vámi se podívat na velké výzvy, které stojí před Afrikou v příštích desetiletích. Budu poté hovořit i o vlasti, tedy o pobřeží Slonoviny, která se angažuje právě na cestě e, směrem k ekonomickému růstu. Stává se takzvanou emerging economy. Dámy a pánové, 25. března 2017 Evropská unie ve eh, věčném městě v Římě oslavila 60. výročí podpisu římských smluv. Tyto smlouvy eh, i eh, jak si vytvořily cestu solidarity národů proti válce. Otcové zakladatele římské smlouvy měli ten nádherný nápad spojit zdroje ducha, inteligenci ve službách budování prostoru míru, bezpečnosti a sdílené, sdílené prosperity. Evropa v tomto je zdrojem inspirace pro svět a konkrétně pro africký kontinent. Ve chvíli, kdy bohužel jsme svědky, jak některé regiony se stahují sami do sebe, tak jsem přesvědčen, že zde Eh, v tomto ctěném parlamentu. Vy eh, jste schopni eh, poskytnout nezbytnou energii ve prospěch ducha solidarity, otevřenosti a míru, tak jak to chtěli vaši předci. Toto přesvědčení se opírá o fakt, že od svého vytvoření Evropská unie neustále lidstvu poskytovala neochvějitelnou víru v mír, stabilitu a pokrok. Nobelova cena míru, která vám byla udělena v roce 2012, je toho samozřejmě eh, významnou ukázkou. Pane předsedo, dámy a pánové, budoucnost lidstva bude záviset na eh, našich politikách, na činech a na programech, které budeme definovat společně v našich zemích, na našich kontinentech a na celém světě. Jinými slovy, svět eh, se stane takovým, jakým si budeme přát. V tomto ohledu bych chtěl dnes zde zmínit tři velké výzvy, které budou mít velký dopad na budoucnost naší planety a na vztahy mezi Evropou a Afrikou. Já vím, že pan eh, předseda komise i mm, pan Šaky ho, eh, hovořil o míru bezpečnosti, takže já nebudu opakovat tato témata. A tři eh, výzvy, o kterých chci, chci hovořit, se týkají oteplování planety, změn tedy klimatu, potom migračních toků a demografického vývoje. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, ta První výzva to je oteplování planety. 12. prosince 2015 představitelé světa se sešli v Paříži, aby přijali historickou smlouvu týkající se klimatu. Tato smlouva, která byla ratifikována již velkou většinou členských států, včetně mm, eh, pobřežím Slinoviny, mm, které, eh, které již předložilo ratifikační nástroje OSN, to je unikátní příležitost, eh, abychom zabrzdili oteplování klimatu, a to v přiměřených hranicích. Dnes více než kdy jindy je naléhavé skutečně začít aplikovat tuto smlouvu tak, aby neblahé dopady oteplování klimatu, tedy na člověka i na ekosystémy, byly pod naší kontrolou. V tomto ohledu Evropa jako tomu bylo ostatně vždycky, když jde o velké světové problémy, může ukázat cestu. Evropa musí především nadále mobilizovat veřejné mínění, financování, nové technologie, které jsou nezbytné pro změnu v oblasti energetiky, tak aby tato pařížská smlouva se stala nezvratnou. Ano, pařížská smlouva nám dala poskytla historickou příležitost a nyní je třeba, aby se z toho stala skutečnost. Dnes ve chvíli, teď, když k vám tady hovořím, v pobřeží slonoviny, eh, eh, deště eh, v důsledku změn klimatu napáchaly obrovské škody v několika regionech v mé zemi záplavy. Stejně tak i další četné regiony v Africe jsou vystaveny suchu, bezprecedentního rozsahu, které působují, způsobují velké mm, škody a znamenají i přesídlování a vysídlování mm, populace. Dámy a pánové, já bych rád na vás apeloval, aby klima se stalo, aby bylo nadále vaší prioritou, abychom eh, mohli zastavit ty tragédie, které eh, vidíme všude na světě. Skutečně, zde je několik možností, jak pokračovat eh, v této cestě směrem k zelenému růstu, který bude používat málo uhlíku. Tyto možnosti zahrnují eh, eh, eh, racionální řízení hospodaření s přírodními zdroji a ekosystémy, s tím, že především je dát jim hodnotu, kterou si zaslouží v ekonomice. Společně musíme i musíme tedy ve našich společnosti se snažit snižovat veškeré formy diskriminace, především vůči ženám. Všichni se musíme snažit a zavádět politiky efektivnějšího přerozdělování, které také bude spravedlivější, spravedlivější přerozdělování bohatství. Dám, pán, pane předsedo, dámy a pánové. Druhá výzva, kterou bych chtěl zde zmínit, a e, kterou e, musí vyřešit naše planeta, to je e, migrace, neřízená migrace a zaměstnanost mladých. Během summitu ve Valetě, mm, summit, který se konal migrace v listopadu 2015, jsem představitelům státu řekl, že dramatické události, které způsobují smrt mm, tisíce lidí v středozemním moři a v Sahelu, znamenají od nás více solidarity a i e, větší součinnost mezi Evropou a Afrikou. A proto musíme jednat dlouhodobě a musíme řešit veškeré faktory, které způsobují tyto situace. V tomto ohledu je nutné opět nastolit mír a bezpečnost v, eh, v Sahelu, v subsaharské oblasti a je třeba eh, mm, eh, konsensuálně vyřešit konflikt v Libii. Proto je třeba uznat, že konflikty a organizovaný zločin sami nejsou pouze důvod, jediným důvodem migračních pohybů, které zažíváme poslední léta. Je třeba k těmto faktorům doplnit další, jako je chudoba, přímo mizérie, bych řekl, nezaměstnanost a e, demokratický deficit v řadě zemí. A právě proto v pondělí 12. června 2017 během konference G20 e, partnerství s Afrikou v Berlíně, my jsme navrhli zavést takový plán, který by měl za cíl usnadnit masivní investice v Africe s cílem tvořit pracovní místa a to především pro mladé lidi. Toto přispěje ke snížení migračních toků, nelegálních migračních toků i, eh, a mm, vzhledem k těmto závazkům, že jsme se zavázali v této věci, a tak eh, řada z nás eh, říká, že tento plán by se mohl nazývat plán Merkel. Ano, Migrační eh, toky eh, i v rámci Afriky jsou početně v podstatě vyšší, než je migrace z Afriky do Evropy. A jako příklad třeba pobřeží Slonoviny eh, nyní přijímá asi 5,5 milionu cizinců, tedy na svém území, což je, máme asi 24 milionů obyvatel celkem, takže to představuje 26%. To jsou migranti a transfer této africké diaspory směrem k, e, do zemí e, původu, to nás stojí asi procento HDP pobřeží Slonoviny, takže jenom vám chtějí vysvětlit, že štědrost a pohostinnost e, pobřeží Slonoviny no, hodně přispívá právě k rozvoji sousedních států. Moje země, Moje země nadále bude eh, vykazovat velkou míru solidarity se eh, veškerými kategoriemi lidí. Proto je třeba abychom eh, mohli vytvářet pracovní místa, abychom mm, mohli zůstat pro ně zemí, která bude pohostěná štědra. Dámy a pánové, pane předsedo, Africká eh, mládež eh, často podléhá lákadlům Evropy, ale často eh, jsou, se dostanou do rukou mafiánů a teroristických organizací, které zneužívají jejich zranitelnost a jejich frustrací. Musíme tedy jednat pro tyto mladé lidi, něco pro ně dělat, vychovávat je, vzdělávat je, informovat je a je třeba, aby si uvědomili, že je jim lépe v Africe než jinde také je třeba eh, s nimi zacházet eh, a eh, za, při respektování jejich důstojnosti. Nesmíme zapomínat na první článek Všeobecné deklarace lidských práv, což přijalo v Paříži valné schromáždění v, v Paláci Šajo 10. prosince 1948, kde se říká, že všechny lidské bytosti se narodí svobodné a rovné ve, po právu a mm, jsou Eh, vybaveny tedy rozumem a vědomím a musí mezi sebou jednat v duchu bratrství. A v tomto duchu otevřenosti a spolupráce eh, eh, právě i naše země bude vykonávat svůj, můj, svůj mandát v Radě bezpečnosti OSN v období 2018 až 2019. A za tímto účelem, pane předsedo, dámy a pánové, bych chtěl poděkovat všem vašim zemím za podporu, masivní podporu, které se nám dostalo při příležitosti naší volby v Radě bezpečnosti OSN. Tento mandát, eh, který eh, nabíde účinnosti v lednu příštího roku, bude eh, v duchu míru, který pro nás se stal náboženstvím. Dámy a pánové, pane předsedo, Poslední výzva, kterou bych chtěl zmínit, eh, je demografická expanze. Podle odhadu eh, OSN, tak světová populace, což představuje 7,4 miliard eh, lidí dnes, z čehož 1,2 jsou Afričané, mm, se v roce 2056 dostane na 10 miliard a Afrika zažije největší růst a bude představovat 54 demografického růstu na světě do roku 2050. Takže Afrika díky tomuto růstu bude moci eh, dohnat vlastně početně regiony nejvíce rozvinuté, jako je Severní Amerika a Evropa. Nigérie se stane tedy vlastně v roce 2050 pátou zemí, nejvíce zalidněnou zemí před Brazílií, Spojenými státy, Indonésií a Pakistánem. A e, Demokratická republika Kongo a Etiopie nahradí Rusko a Mexiko na seznamu deseti nejvíce zalidněných zemí na světě. Takže Eh, vidíte, jaké bude místo těchto tří zemí na světovém šepříčku za pár desetiletí. Tento silný růst bude ještě větší, pokud jde o e, populaci v aktivním věku. Vlastně aktivní populace v Africe, v subsaharské Africe, e, se změní z 518 milionů na 1,3 miliardy v roce 2050. Pane předsedo, dámy a pánové, Afrika, kolebka lidstva, paradoxně nadále bude nejmladším regionem na světě, a to až do konce století. Toto konstatování je velkou výzvou pro eh, africké představitele, ale představitele celého světa. Vlastně stabilita Afriky, ale také stabilita zbytku světa bude záviset na tom, jak budeme schopni vyřešit otázku mládeže v příštích desetiletích je třeba, aby i v našich rozvojových programech, abychom zohlednili mm, tento demografický vývoj a především, abychom zdůrazňovali tam lidský kapitál jako a zaměřili se na vzdělávání, školství, zdravotnictví a odbornou výchovu. Masivní investice je třeba realizovat především do infrastruktury je třeba re, i realizovat velké regionální projekty v oblasti dopravy, elektřiny, vzdělávání a zdravotnictví. Pane předsedo, dámy a pánové, nyní bych chtěl pohovořit, jakého pokroku dosáhla moje země, tedy pobřeží Slonoviny, která po desetiletí krize nyní e, e, zažívá mír a také i začala e, oživovat svůj ekonomický růst. Tento pokrok je důsledkem mobilizace a odhodlání eh, našich občanů. Eh, také to bylo i možné díky eh, velké odborné a finanční pomoci našich partnerů, včetně Evropské unie, a to především v oblasti řádné zprávy věcí veřejných, zemědělství a energetiky. Tedy chtěl bych využít této příležitosti a zde eh, skutečně vřele poděkovat Evropské unii za to, jak nám pomáhá a podporuje nás. Partnerství s mezinárodním společenstvím a především s Evropskou unii umožnilo pobřeží Slonoviny realizovat eh, hm, velké věci. Během šesti posledních let eh, míra růstu, průměrná míra růstu ekonomiky byla 9% ročně a ohledy na období 2017 až 2020 eh, jsou kolem 7 ročně. Míra inflace byla udržena pod 2 procenty díky i tedy eh, vztahu s eurem. A eh, rozpočet Eh, tedy deficit rozpočtu představuje asi 3 HDP. Tento rok situace se trochu liší z důvodu mm, drastického poklesu cen kaká. My jsme jeden z, mm, my jsme vlastně největším producentem na světě a došlo k poklesu o 40 od začátku roku, ale nicméně budeme vyvíjet úsilí, abychom zvládli toto v našich makroekonomických číslech. Pobřeží slonoviny je největším produktem, eh, producentem kaká a anakardu. A my jsme prvním producentem v Africe i palmového oleje a e, gumy. E, pobřeží Slunoviny je jeden z e, hlavních reformátorů Doing Business v Světové bance v oblasti energetiky i naše země se stává takovým energetickým hubem, mm, v, takovou křižovatkou v západní Evropě s kapacitou 2000 MW v roce 2016 a bude to 4000 MW v roce 2020. Dnes pobřeží Slonoviny má k dispozici infrastrukturu, která je nejvíce hustá a nejvíce diversifikovaná z celé Afriky. A nakonec, ať jsou to tedy silniční sítě, přístavy, letiště, a nakonec pobřeží Slonoviny učinilo velký pokrok v oblasti reformy bezpečnosti, sociálního zabezpečení a i v oblasti, pardon, v oblasti bezpečnosti, včetně odzbrojování, demobilizace a odzbrojení bývalých bojovníků a je to program, ke kterému hodně přispěla Evropská unie. A i nedávné události nikterak eh, tento pozitivní vývoj nespochybňují, poněvadž dnes míra bezpečnosti je na stejné úrovni jako v Ženevě či v New Yorku. Mm, mm, tyto reformy ale musí pokračovat eh, a musí se intenzivně tak, aby pobřeží Slonoviny mělo eh, dostatečné obrané a bezpečnostní síly, které budou profesionální a které budou moci přispívat mírovým operacím. Pane předsedo, dámy a pánové, Několik let eh, než v roce 2020 vyprší smlouva o partnerství z Kotonu a v okamžiku, kdy musíme se zamyslet nad novou smlouvou mezi Afrikou a Evropou, bych rád navrhl pár myšlenek, které se inspirují exemplárními vztahy, které eh, pobřeží Slonoviny mělo vždy s Evropskou unii. Tyto vztahy musí být upřímné, musí se opírat o vzájemnou důvěru a samozřejmě i e, musí se s nimi naše státy stotožnit. Je třeba používat flexibilní finanční nástroje a vzít do úvahy národní mechanismy e, kontrol a řízení, které lze, pokud to bude nutné, posílit. Samozřejmě budeme mít možnost o tom dohloubky hovořit Eh, protože eh, to jsou otázky zcela eh, zásadní pro moji zemi. Závěrem bych chtěl apelovat na všechny země, které zde zastupujete, aby se zapojili do příštího summitu Africká unie, Evropská unie, které se bude konat v Abidžanu v listopadu. Je to významné setkání, které proběhne mm, podle eh, tradic eh, mm, pohostinnosti naší země a bude to příležitost pro eh, to, abychom hovořili o mezinárodní spolupráci a řešili společné problémy a výzvy, kterému čelí naše lidstvo, a to především otázky spojené s mládeží a rozvojem. Pane předsedo, rád bych vám opět ještě jednou poděkoval. Dámy a pánové, děkuji vám a především, pane předsedo, eh, chci poděkovat panu předsedovi Antoniovi Tajánovi za pozvání a eh, skutečně toto vřelé přivítání na mě udělalo obrovský dojem a i s potěšením kvituji velkou účast, což mi dalo možnost, abych hovořil o problémech, které musí řešit nejenom pobřeží slunoviny, tedy na africkém kontinentu, ale že jsem měl i možnost hovořit o e, rozvoji e, mé země pobřeží Slonoviny. Děkuji ještě jednou každému z vás jednotlivěji. Děkuji, pane prezidente, děkuji za tento projev. Evropský parlament bude právě vůči silou protagonistem v tomto, protagonistou v, v tomto dialogu s vaší zemí a s Afrikou jako takovou. Řešíme společné výzvy, nezaměstnanost mladých, boj proti terorismu, proti imigraci, nezákonné imigraci a proti změnám klimatu. Vy jste zmínil význam demografického růstu. A právě proto Evropa musí se více angažovat právě u vás, pokud chceme vyřešit naše problémy a vám zároveň pomoci, abychom mohli společně se snažit snížit nezaměstnanost a dát naději všem Afri- mladým Afričanům. Je to naše povinnost zabránit tomu, aby sny mladých Afričanů žít doma, aby je ničili ty různé problémy. My chceme eh, vám všem pomáhat, být vám po boku a parlament v tomto bude hrát důležitou roli. Takže ještě jednou velké díky, že jste přijel sem k nám. Máte zde přátelé a dveře vám budou vždy otevřené. Děkuji. Takže zasedání bude pokračovat a nyní přistoupíme k hlasování. Paní von Stoich má procedurální připomínku. Je to procedurální připomínka, prosím? Ano, děkuji, pane předsedo podle článku 31 jednacího řádu jste na předsednictvu hovořili v pondělí o zprávě, že budova parlamentu v Bruselu má být eh, eventuálně stržena. Tato zpráva je v mnoha novinách, ale nám předložena nebyla. Já nechci říct, že jsem proti stržení budovy, ale jako poslankyně, eh, této, eh, jako poslankyně tohoto parlamentu máme nárok jako poslanci vidět tuto zprávu. Děkuji.